dubna. A poslední oznámení podle článku 137 odstavce 2 jednacího řádu jsem obdržela žádost výboru FEM o vypracování eh, vysvětlujícího stanoviska hospodářského a sociálního výboru o digitální eh, propasti a eh, pokud do 24 hodin nebude podána námitka, bude tento návrh přijat, jinak se o něm bude hlasovat.